Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Dovolte, aby vás přivítala na dnešní odpolední schůzi našeho výboru. Vítám poslance, poslankyně, tlumočníky, tlumočnice, kteří nám dnes pomohou s dorozuměním a ráda bych také přivítala skupinu z levicové strany v Elsbore, která nás dnes navštívila. Také tady máme na návštěvě zástupce rady z UMIO a také zde máme překladatele, kteří pracují pro nás v Lucemburku. Všechny vás ještě jednou vítáme na dnešní odpolední schůzi. Jejímž Prvním bodem bude přijetí pořadu jednání. Zdá se mně, že nikdo nepožádal o žádné změny, takže můžeme pořad jednání považovat za schválený. Za druhé, sdělení předsedkyně. Ráda bych poslancům a poslankyním připomněla, že zítra se bude konat tady oslava MDŽ a to přímo v plénu. Začne to v 9 hodin ráno a bude následovat slyšení, které bude pokračovat do 12.30. Program jsme všem poslancům a poslankyním rozdali. Doufám, že se v hojném počtu zúčastníte této oslavy MDŽ. E S tím, že tématem toho slyšení bude násilí páchané na ženách. Jedná se o kampaň Evropského parlamentu, která má název eh, Můžeme to zastavit. Takže vás tam velmi ráda zítra uvidím. Kromě toho bych eh, si dovolila informovat poslance a poslankyně, že místo předsedové, místo předsedkyně a koordinátoři se sejdou na tradičním obchodě, eh, pardon, obědě s předsedou komise panem Barosem a to u příležitosti Mezinárodního dne žen. Na tomto obědě se účastnila eh, řada zástupců komise, včetně paní, poslank- paní komisařky Redinka paní Malström. Poskytneme vám k tomu více informací. Rovno vám řeknu, že jsme hovořili o rozdílech v platech, o statutu práv žen, o násilí páchaném na ženách, takže řada témat, o, kterém jsme, o kterých jsme hovořili na tomto společném obědě s komisí. Budem tři. Na pořadu našeho jednání který bych nyní ráda zahájila. Je nový společný postoj týkající se rovného zacházení pro muže a ženy samostatně vydělečné činnosti. Spravodajkou je paní Luling, kterou tady dnes máme. K této zprávě neproběhne dnes rozprava, která proběhne 20. dubna ve výboru a pozměvací návrhy musí být předloženy do 8. čtvrtý s tím, že předpokládáme, že by se mělo hlasovat ve výboru 3. a 4. 5. s tím, že doufáme, že se to dostane na druhou plenární schůzi v květnu. Ráda bych v tuto chvíli dala paní Luling slovo. jelikož je zpravodajkou výboru k tomuto tématu. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, tak bych eh, řekla jenom velmi rychle pár slov. Nakonec jsme dostali oficiální verzi společného postoje, protože, jak víte, v listopadu se celý tento proces v radě zastavil. Zabralo to spoustu času a z toho důvodu se i náš harmonogram spozdil. Nicméně mohu vám říci, merci, že spolu s komisí jsme o tom diskutovali se zástupci španělského předsednictví a dříve švédského předsednictví a dnes večer bychom o tom měli hovořit se zástupci španělského předsednictví ještě jednou. A na těchto schůzích je vždy zastoupena Evropská komise. Takže mám pocit, že nejtěžší věc v tomto stanovisku je vlastně jenom jedna. My jsme totiž žádali o plnou ochranu i v oblasti sociálního zabezpečení pro rodinné příslušníky, manželé, manželky. Nevím, jestli máme tady nějaký manevrovací prostor v radě. Zdá se, že pořád ještě probíhají jednání. Nicméně, my jsme předložili několik, mnoho pozměňovacích návrhů, které rada přijala a doufáme, že i zbytek na tom bude podobně. Mám pocit, nebo doufám, že ve druhém čtení se dopracujeme k textu, který už bude akceptovatelný a že se nám následně podaří dodržet harmonogram stanovený z Radova z komisí a že to celé uzavřeme ještě v rámci španělského předsednictví. Což je důležité, abychom to nemuseli znova řešit a znova za belgického předsednictví, zvláště belgického předsednictví. Takže doufám, že se nám podaří tuto oblast ukončit a Eh, že tím ukončíme během jednoho roku od prvního přečtení, takže vidíte, jak dlouho trvá, než se nám daří dosáhnout takovýchto kroků, byť to jsou kroky v skutku velmi důležité. Doufám, že v Dubnu už budeme mít aspoň předběžně schválený oficiální text. Mr. Ruviera, please. Pan Ruviera, prosím. Děkuji, já mám jenom jednu otázku. Pokud jsem to dobře pochopil, potvrďte mi to, komise nechce, aby tam byly zahrnuty dávky manželů a manželek v oblasti sociálního zabezpečení. Takže proto se ptám, v jakém rámci a v jakém kontextu se to bude řešit a do jaké míry existuje šance, že by se prosadilo to stanovisko, které jsme tady několikrát bránili v parlamentu. Myslím si, že přese všechno by asi bylo dobré se o to pokusit, byť by to znamenalo třetí čtení třeba. Protože si opravdu myslím, že klíčovým aspektem této diskuse je právě tato otázka. Takže by bylo dobré vědět, do jaké míry máme určitý manevrovací prostor. Děkuji mnohokrát. Musím připomenout, že nemáme dnes rozpravu, ale byla to jedna otázka, tak nevím, jestli paní Lulink na to odpoví. Dobrá, děkuji. Já mám pocit, že tady bylo trochu špatně vyloženo a to, co rada chtěla. Já si myslím, že rada chce, sociální zabezpečení a sociální ochranu, které jsou jasně definovány v textu, radě, textu rady a neříkají v té své pozici, že nepřijímají národní příspěvky do systému sociálního zabezpečení. Když se podíváte do toho, tak, do toho textu, především do článku 7, tak uvidíte, že to představuje určitý pokrok proti stávající situaci, protože v textu rady se říká, že když v členském státu existuje systém sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečné činně, tak tyto členské státy by měly zajistit, aby se to týkalo i rodinných příslušníků respektive manželek, manželů a životních partnerů, aby tyto měli přístup k systému sociálního zabezpečení v souladu s eh, národní právní úpravou. Takže je jasné, že se jim dostane sociální zabezpečení, ale může to být buď to na povinném anebo na dobrovolném základě. My jsme chtěli, aby to bylo povinné. Oni říkali, že to musí být nabídnuto a že jestli to bude povinný systém anebo dobrovolný systém, že je na členském státě. Potom ještě další důležitá věc. Se týká ochrany při mateřské dovolené. I v této oblasti dojde došlo k určitému zlepšení oproti původnímu textu a stávající směrnici, kde se nehovoří o těchto dávkách. V tuto chvíli vyjednáváme s radou o tom, jestli by bylo možné určité aspekty nebo fragmenty nebo články, dokonce jednotlivé věty, které nám úplně nevyhovují, mohly být dopracovány a doufám, že se nám to podaří dohodnout s radou, tak abychom se vyhnuli dalším konfliktům. Děkuji, paní Luling. Děkuji také za zodpovězení této otázky. Děkuji, že jste pracovala na tomto důležitém právním textu. A pokud dovolíte, tak se k této rozpravě vrátíme v Dubnu s tím, že se bude hlasovat 3. a 4. května. Takže děkuji mnohokrát, paní Lulinka. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva delegace výboru do New Yorku, kde se mělo diskutovat o Pekingu plus 15, tedy o aktualizované pekingské platformě. Pokud dovolíte, tak bych vám poskytla jenom pár stručných informací k těm nejdůležitějším setkáním, která se uskutečnila. V delegaci jsme měli 8 osob, potom ještě další tři osoby, které nespadaly do politické kvóty z tohoto výboru. Jednalo se ale také o poslance poslankyně. Tato konference byla pro nás důležitá nejenom z toho důvodu, že se zabýváme touto otázkou na parlamentární půdě, ale také proto, že tam byla celá řada organizací žen z celého světa, které pracovaly na dosažení cílu této konference už řadu let. Konference byla zahájena 1. března a v podstatě trvala 14 dní, s tím, že naše delegace v New Yorku byla 1. až 3. března. Určitě si vzpomenete, že jsme připravili usnesení, které bylo přijato v plénu. Návštěva delegace začala pracovní snídaní s paní komisařkou Reding a musím v podstatě říci, že každý den jsme měli následné schůzky s komisí, ve kterých jsme eh, si sdělili nejaktuálnější informace o vyjednávání a o jednotlivých bodech, které se při, vyjednání, při vyjednávaních objevily. A musím říci, že nám velmi pomohlo takto si vyměňovat informace s komisí. A to každodenně. Že to velmi přispělo k úspěšnosti naší delegace. Další důležitý aspekt se objevil na dobrovodných akcích. Protože jednotlivé státy tam organizovali celou řadu akcí. OSN, UNIFEM, tam měli své akce a to tež platí i pro řadu nevládních organizací. Takže musím říci, že jsme měli několik příležitostí komunikovat s eh, dalšími účastníky, kteří nebyli nutně z parlamentu. 4. března, tedy po návštěvě delegace, jsem já jako vedoucí delegace měla možnost pozorovat samotná vyjednávání. A myslím, že pro náš výbor to bylo velmi přínosné, že jsem dostala možnost se takovémto postavení pozorovatelky účastnit. Bylo to něco nového a myslím, že následně v tomto výboru se budeme moci lépe věnovat budoucí práci právě na základě této možnosti. Jenom velmi krátce a ta setkání, která proběhla bokem. Měli jsme setkání se Světovou bankou, lidmi, kteří se zabývají oblasti rovno, rovnosti mužů a žen. A kromě toho jsme se také setkali s paní Sally Fagan Wilds, která vede skupinu pro rozvoj v rámci OSN. Mrs. Rachel. Kromě toho jsme se sešli také s paní Mariana, která je eh, místo eh, generální tajemnící eh, pro otázky, které souvisí právě s otázkou rovnosti mezi muži a ženami. Kromě toho jsme diskutovali i o návrh o tom, jestli bychom v rámci OSN neměl vzniknout, neměla vzniknout, vzniknout nová struktura pro koordinaci všech otázek souvisejících s rovností. Dostalo se nám velké podpory pro eh, touto jako, jaksi zastřešující strukturu nebo organizaci. Já si myslím, že zbytek už mohu pojmout velice stručně protože jste všichni dostali eh, k dispozici zprávu o eh, naší návštěvě. Můžete si všechno ostatní přečíst tedy v této písemné zprávě. Teď bych ráda otevřela rozpravu k této zprávě, pokud se chce někdo něco na něco zeptat nebo mít nějakou připomínku k tomu, co je obsahem této zprávy. Po případě otázk, položit otázku související s tou pekinskou platformou. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit dvě věci. Eh, věci, které souvisejí s tím, k čemu jsme eh, se zavázali. Za prvé se eh, jedná o výsledky diskuse s paní Figen Wiles, kde se hovořilo o jedné genderové entitě. Byli jsme požádáni, abychom v různých delegacích se vrátili k této myšlence protože je to situace velice vlastně zvláštní, kdy eh, vytvoření této genderové entity vlastně není eh, ničím jiným než jakousi koncentrací eh, existujících institucí do jedné centrální organizace, což vlastně by mělo znamenat i lepší možnost pro nejrůznější eh, generální ředitelství se zúčastnit práce v rámci této jedné jednotky. Někdy eh, totiž některé země dojdou k určitému rozhodnutí, které se stávají jakýmsi rukojmím pro jiné, eh, to znamená pro otázky a oblasti, které vůbec nesouvisejí s tou otázkou první. Proto jsme byli požádány, abychom se k této otázce vrátili eh, při rozpravách s nejrůznějšími delegacemi, například když jsme hovořili se zástupci eh, latinskoamerických států, později afrických států, které se na nás obrátili s prozbou, abychom skutečně se o tuto věc zasadili. Druhá věc potom, o které bychom měli hovořit, je otázka vztahu Evropské unie a OSN. Já jsem osobně měla pocit a myslím si, že mnozí z nás, mnohé z nás měli stejný pocit, a sice, že teď prožíváme skutečně rozhodnou dobu, kdy je potřeba řešit tuto otázku eh, vztahu Evropské unie vůči multilaterálním organizacím, jako je OSN. Zatím máme pouze statut eh, pozorovatelů, čili nejsme v té první řadě, eh, nejsme ani v první řadě těch pozorovatelů, abych to tak řekla. Takže já si myslím, že paní komisařka Eštonová by se měla pokusit eh, posílit eh, své, svá úsilí, na jejichž konci by bylo lepší postavení Evropské unie ve vztahu k těmto multilaterálním organizacím. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Děkuji paní Baro za tuto mimořádně zajímavou eh, věc, o které jste se zmínila. Chce ještě někdo eh, něco říct k tomu, co se zatím zaznělo? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla poděkovat eh, vám, chtěla bych poděkovat všem eh, delegátkám, které nás zastoupily na zasedání této platformy, protože myslím si, že na evropské úrovni děláme hodně práce. Pochopitelně to neznamená, že před námi ještě hodně práce není, ale je pro nás mimořádně důležité, abychom byli součástí tohoto světového hnutí. Eh, v těch návrzích, eh, které jsou obsahem té zprávy a také z toho, co řekla právě Edith Power, eh, vyplývá, že máme opravdu velkou zodpovědnost. To, že OSN v současné době vytváří určitou strukturu, která se bude zabývat právě otázkou rovnosti mezi muži a ženami, já toto považuji za mimořádně důležitý krok správným směrem. Je to krok, který povede k dalšímu pokroku. Pochopitelně, že nemůžeme dosáhnout těchto věcí sami. Potřebujeme, abychom byli velice aktivní a potřebujeme aktivní delegaci, která tyto věci bude prosazovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji. I já bych chtěla ještě jednou říct, že je to opravdu velice důležitá věc. Je důležité využít všechny tyto možnosti a propojit se navzájem tak, abychom vytvořili jakýsi silný řetězec. A jsem velice ráda, že i ostatní poslanci a poslanky v tomto výboru jsou tohoto názoru. Je to opravdu důležité pro to, abychom v budoucnosti mohli sehrávat důležitější úlohu. Děkuji všem, kdo se podíleli tohoto výjezdu naší delegace. Děkuji rovněž sekretariátu, který vše zorganizoval. Měli jsme celou řadu setkání, takže to bylo opravdu velké množství organizační práce, ale vše se podařilo a já jsem přesvědčena o tom, že naše cesta měla i jistý význam pro tuto důležitou konferenci, které jsme se mohli zúčastnit a které jsme se zúčastnili velice aktivně. Ještě jednou děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod číslo 5. Zde se jedná o základní dovednosti v měnícím se světě, provádění pracovního programu vzdělávání odborná příprava 2010. Pozadím, pozadí tohoto bodu na našem pořadu jednání je skutečnost, že koordinátoři 27. ledna rozhodli, že pomocí poslanců ve výboru KUL, které jsou, které jsou spolu zodpovědní za otázky mainstreamingu, že pomocí těchto poslanců se pokusíme prosadit a formulovat jisté pozměňovací návrhy pro zprávu kulturního výboru. Paní Hannibal předložila jistý návrh, který obsahuje celkově šest pozměňovacích návrhů a nyní můžeme využít náš čas k tomu, abychom se dozvěděli něco více o těchto pozměňovacích návrzích paní Hannibal. Jde tedy o to, abychom dnes o těchto návrzích mohli hlasovat, pokud se mnou výbor bude souhlasit. A tedy pokud výbor bude tohoto názoru, že chceme předložit tyto pozměňovací návrhy ke zprávě výboru KULT. Paní Hannibal, já vás zde srdečně vítám a předávám vám slovo. Hello. Sorry, sorry, I was late. Já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě. Eh, dovolte, abych vysvětlila teď tyto pozměňovací návrhy. Potřebuji k tomu jenom pár eh, minut. Jak víte, eh, tato zpráva se zabývá referenčními hodnotami, které eh, souvisí, nebo referenčními hodnotami, které eh, souvisejí s odbornou přípravou, se vzděláváním. Je potřeba teď se podívat na to, co je potřeba dále udělat, abychom skutečně dosáhli určitého pokroku v této oblasti. A to je také ten důvod, proč já jsem se rozhodla předložit tyto pozměňovací návrhy. Uh, jak víte, jsem členkou kulturního výboru a také jsem koordinátorkou v tomto výboru a proto jsem považovala za nutné, abych se touto otázkou zabývala. Kromě toho eh, tento, mám také na starosti tu část eh, ve výboru kulturním, která se zabývá rovností mezi muži a ženami. Jdeme hlavně o to, abychom posílili nějakým způsobem a potrhli to, co považujeme za důležité v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v rámci jakési dlouhodobé strategie, tak abychom zajistili hlavně účast žen v těch sektorech, kde nejsou dostatečně zastoupeny. To jsou věci, o kterých jsme hovořili mnohokrát ostatně. Um, Eh, víme, že situace ještě není taková, jaká by měla být. Já si, co se týče vztahu eh, nebo poměru žen a mužů, eh, bylo by dobré, kdyby se nám podařilo dosáhnout sociální soudržnosti a také dalšího pokroku. A proto potřebujeme, aby ženy nebyly v žádném případě nezastoupeny v některých sektorech. A právě proto jsem předložila tyto pozměňovací návrhy, které doufám, že podpoříte. Děkuji, děkuji paní. Eh, děkuji, děkuji paní Hanbal. Myslím si, že je to dobrá cesta, kterou jsme se vydali, tedy to, že kolegové zde v výboru spolupracují, pokud se v jiných výborech diskutuje o důležitých otázkách, protože tímto způsobem my můžeme přispět k celé práci. Velice vám děkuji, paní Hannibal. Má k tomu někdo nějaké poznámky či nějaký komentář? Nějak vidím ne, takže nyní můžeme přikročit k hlasování o těchto pozměňovacích návrzích. Odstavec 4a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, teď tedy pozměňovací návrh 3, kdo je pro, to, kdo se zdržel, to jsme přijali. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijano, přijato. Teď pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď pozměňovací návrh 6, pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A teď nakonec první pozměňovací návrh pro, proti, kdo se zdržel, i to je přijato. Takže děkuji. Děkuji, děkuji paní Hannibal. Teď jsme tedy přijali všechna, všechny ty pozměňovací návrhy tak, jak byly předloženy a tak to bude teď vráceno výboru pro kulturu. Další bod eh, na našem dnešním programu je bod šestý, který se zabývá aspekty týkajícími se rovnosti mezi muži a ženami v souvislosti s hospodářskou krizí a finanční krizí. My bychom teď měli vypracovat zprávu eh, z vlastní iniciativy k tomuto bodu. Máme pana Romevo Roedu, eh, který je zpravodajem, bude mít na starosti vypracování této zprávy a již dnes bude mít možnost eh, zahájit diskusi k této zprávě. Potom uvidíme podle harmonogramu 23. března bychom měli mít tedy ten termín, kdy budeme moci předkládat přepozovací návrhy a 4. května budeme o tom hlasovat ve výboru o této zprávě a doufáme, že budeme mít možnost hlasovat o této zprávě na plenárním zasedání v červenci. Já se velice těším na to, co nám zpravodaj k tomu řekne. Máte slovo, pane zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je jedno z témat, kterým bychom se měli zabývat a měli bychom litovat toho, že jsme se jimi nezabývali již tříze. Momentálně jde o to, jaké východisko nalezneme ze současné krize. A zde je opravdu obzvláště důležité, abychom se podívali na to, kdo je za krizi odpovědný a jaké krize bude mít dopady a to dali do souvislosti s aspekty, které se týkají tedy genderové problematiky. A samozřejmě se také musíme věnovat eh, finanční a hospodářské dimenzi celé krize. Tato zpráva, kde já jsem tedy zpravodaje, je zprávou, kde se snažím odstranit určitou mezeru. Snažím se věnovat něčemu, čemu ještě nebylo věnováno dostatečná pozornost. Když budeme podrobně analyzovat to, co v posledních měsících eh, vycházelo o krizi v tisku, tak zjišťujeme dvě základní věci. Za prvé, krize dopadla hlavně na určité sektory. Já tedy hovořím o tom, o čem psali noviny ve svých článcích. Šlo o sektory, ve kterých dominovali muži. Jsou to sektory, ve, ve kterých tedy byli jakožto zaměstnanci, zejména muži. A druhá věc, když se podíváme na opatření proti krizi, tak eh, to vypadá tak, že v důsledku těchto opatření dojde, dojde ke snížení veřejných výdajů a toto bude mít silnější dopad na ženy než na muže. Takže to jsou takové dva aspekty, které, které chci analyzovat. Zjišťujeme tedy, že Ta krize se samozřejmě týkala těch hospodářských sektorů, o kterých jsem hovořil, například to byly subdobadavatele pro výrobce automobilů, či například ve Španělsku se to obzvláště týkalo, to bylo takové španělské specifikum stavebnictví. A toto jsou opravdu hospodářská odvětví, ve kterých jsou zaměstnání zejména muži. Neměli bychom se věnovat ovšem pouze těchto odvětvím, ale podívat se také na sektory, které, ve kterých jsou zaměstnány i ženy. Například jsou to právě ty sektory, kde dochází k redukování veřejných prostředků a to potom má dopad na zaměstnání, která vykonávají zejména ženy. Pak je zde celý ten řetězec dopadů krize. A způsob, jakým to dopadá na ženy. Například ve své zprávě to neuvádím, ale toto vyšlo najevo eh, v, eh, při cestě delegace výboru pro rybářství do Baskicka. Ukázalo se tedy, že je samozřejmě důležité ve krizi hledat řešení a východiska. Snaží se snižovat především a počty žen, které pracují v, ve vedlejších odvětví, které um, dodávají rybářství. Tyto ženy v podstatě e, pletou sítě a to je odvětví, které bylo nejvíce postiženo a přitom se to do té primární analýzy dopadu krize na tento sektor vůbec nedostalo. Uh, co se týče fáze restrukturalizace anebo přechodné fáze, tak v podstatě tato pracovní místa vůbec nebyla plně vzata v úvahu, přestože jsou ústřední pro rybářství jako takové, protože v podstatě bez síťařů by nemohlo rybářství fungovat. To je jenom jeden příklad za mnoho, kdy ženy odvádějí práci, která není tak viditelná jako práce mužů a při, hospodářská krize, nebo proto na, hospodářská krize na ně má největší dopad. V některých odvětvích je eh, ten primární dopad daleko viditelnější. Je potřeba, abychom se opravdu zabývali těmito lavinovými efekty a snažili se tyto vedlejší dopady vyřešit. Pokud nebudeme brát v úvahu takováto odvětví, tak se nebude dostatečně věnovat veřejných peněz do těchto odvětví, takže je potřeba zkrátka, aby byly více vidět a ta pracovní místa, která zastupují hlavně ženy. Musí se o něho hovořit v rámci studia dopadů krize a zatím to nebylo vzato v úvahu v opatření, která se snaží smírnit tyto dopady. Další věc, o které jsme zatím nehovořili, je odpovědnost za krizi. Když se podíváme na finanční sektor, tak je jasné, že od něj pochází celá tato krize. Finanční sektor je světem hlavně mužů. Musím tedy říci, že jsem to do podrobnosti neskoumala, když se podíváte na statistiky, tak to z toho vyplývá třeba. Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a penzijní fondy po Evropě, tam jasně dominují muži. Když se podíváme do představenstev těchto orgánů, tak uvidíme, že pouze v 16% tam jsou zastoupeny ženy. Takže to je, myslím, první pohled na to, jak nerovnoprávně zastoupeni jsou muži a ženy v řídících orgánech těchto orgánů. Ale když se na to podíváme ještě podrobněji, s tím, že můžete opravdu eh, se provrtat hodně do hloubky, tak třeba podívejme se na firmu Lehman Brothers. Uvidíme, že Ekonomické analýzy vždy vycházely z určitého východiska a ukázalo se, že banky, kde byly rovnoprávněji zastoupeny muži i ženy, zaznamenaly menší dopad hospodářské krize a opačně. Což si myslím, že je informace, kterou je opravdu třeba vypíchnout v těchto analýzách. A navíc si myslím, že je potřeba aktivně se zabývat eh, rovností mužů a žen. My jsme to zmínili několikrát, ale myslíme si, že je potřeba podporovat paritu zastoupení mužů a žen ve vedoucích a řídících orgánech eh, takovýchto těles, která jsou pro naši společnost důležitá. Máme řadu opatření ve zprávě. Eh, kde je možno se inspirovat. Třeba co se Islandu týče, tak mám pocit, že situace Islandu, včetně snah o překonání nerovnoprávného zastoupení mužů a žen, v Islandu byly opravdu velmi zajímavé. Norsko, další země, které se snažila, která se snažila zajistit, aby minimálně ze 30 či 35 byly zastoupeny v řídících orgánech těchto firm ženy. Nicméně pořád si myslím, že je potřeba se na to dívat z pohledu toho, kdo způsobil hospodářskou krizi. A poslední věc, o které bych chtěl hovořit, se týkala těch úlevných opatření. V některých případech si opravdu myslím, že se jednalo o opatření, která měla ulevit od dopadu od krize, zatímco na druhou stranu lidé mnohde zdůrazňovali, že je potřeba vytvořit nový socioekonomický kontext, který by vytvořil cestu pro nový hospodářský systém nebo model. V každém případě potřeba vytvářet pracovní místa tady do tohoto velmi dobře zapadá. Když vytváříme pracovní příležitosti, je potřeba, abychom brali v úvahu i rovnost mužů a žen. A abychom využili nově vznikající zelené ekonomiky i pro vytváření nových pracovních míst. Existuje totiž jasný vztah mezi eh, zelenými technologiemi a snižováním emisí CO2. Ale pokud se nebudeme snažit kromě toho ještě podporovat rovně, rovnoprávnější zastoupení žen v těchto součástech ekonomiky a pokud se nesoustředíme na paritní zastoupení žen v těchto ženách, tak si myslím, že nám dojde, že dojde k tomu, že promeškáme řadu příležitostí a že se vrátíme k tomu, kde jsme byli před krizí, protože existuje pořád hodně oblastí, kterým dominují muži. A myslím si, že není dobré, abychom opakovali chyby, které jsme učinili a které se objevily v systému před krizí. Takže to jsou, myslím, věci, na které je potřeba se soustředit. Je potřeba se trvat na paritním zastoupení mužů a žen. Ale potom ještě existuje další možnost, která je podle mě důležitá, a to investice do jiných oblastí, ve kterých už jsou teď silně zastoupeny ženy tak aby ta odvětví, kterým dominují ženy, byla více oceňována. Protože si myslím, že v tuto chvíli je velmi politování hodné, že se nám neporazilo všechny příslušné orgány do toho zapojit, takže je potřeba, aby Rada a komise si tyto argumenty vyslechly. Jde mě především o zdravotnictví a obecně, o pečovatelské služby, což je oblast, kterým, které dominují ženy. Ale přitom jsou velice důležitou součástí naší sociální struktury a mohly by pomoci alespoň částečně korigovat eh, problémy na pracovním trhu, které jsme viděli dosud. Závěrem si myslím, že tady vzniká opravdu dobrá příležitost pro rovnost mužů a žen. Máme výbor nebo komise parlamentu, která se zabývá sociálními dopady finanční krize. A právě i to se snaží tato zpráva vypíchnout. Říká, že můžeme využít této příležitosti k tomu, abychom přijali opatření, která nám umožní nejenom vybřednout z hospodářské krize, ale zároveň i opravit určité strukturální chyby, které nás do té krize dostaly, tak abychom do budoucna zajistili, že se krize nebude opakovat a snížili negativní dopady té krize, která už se udála. Myslím si, že pozitivní je, že ženy více vstupují na trh práce, stávají se hospodářsky činnějšími a to je pozitivní věc, A protože vstupují na trh práce, tak by to ještě nemělo znamenat, že budou pracovat jenom v nejistých zaměstnáních a s nejistými pracovními smlouvami. Víme, že u takovýchto smluv existuje velká diskriminace a že řada žen měla problémy s kariérním růstem právě kvůli takovýmto smlouvám. Takže i vzhledem ke strategii 2020 bychom se měli na tuto oblast soustředit a zapracovat tato řešení. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že by někdo chtěl vystoupit eh, k tomuto návrhu zprávy, ale já bych ráda něco řekla jako stínová zpravodajka za socialistickou politickou skupinu. Já bych chtěla říct něco tedy k této konkrétní zprávě z vlastní iniciativy. Tato zpráva se zabývá věcí, která je mimořádně důležitá, kromě toho i velice aktuální. Zpravodaj nám již eh, řekl, že tuto krizi způsobili hlavně muži. tato krize do určité míry byla způsobena špatným zastoupením eh, žen ve všech těch hlavních finančních institucích, které ovládají finanční eh, politiku Evropy ale taková to nedostatečná, nedostatečné zastoupení eh, se projevuje i ve finančních institucích na úrovni vnitrostátní ve všech 27 členských státech. Žádná, ústřed, žádná ústřední eh, centrální banka nemá ve svém čele guvernérku. Všude jsou to muži. Kromě toho je pravda i to, že ženy jsou nejvíce postiženy právě touto krizí. Ženy e, trpí nejvíce špatnými pracovními podmínkami, jsou nejčastěji také propouštěny, nemají dostatečnou sociální systém sociálního zabezpečení, mají většinou menší pravomoci, nemají e, přístup eh, k rozhodovacím procesům ve věcech finančních a ekonomických. E, Rozdíl v platech mezi muži a ženami je také eh, i nadále velký. V roce 2007 to bylo 15 v současné době je to 17,6 čili tento rozdíl se eh, ještě zvýšil na evropské úrovni. Myslím si, že je pro nás důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak mohou ženy přispět eh, k tomu, abychom se nějakým způsobem eh, dostali z této krize. Je jasné, že tato krize má větší dopad na ženy. Je potřeba, abychom správně chápali, do jaké míry je to pravda. A ta druhá otázka potom souvisí s tím, jak mohou ženy přispět k tomu, abychom tuto krizi vyřešili. Co se týče příspěvku žen, tady si myslím, že je velice důležité eh, vycházet ze studií, které zatím byly provedeny jsou to studie, které docházejí k závěru, že eh, společnosti, kde je více žen zastoupeno v představenstvech, mají lepší výsledky společnosti, kde jsou více zastoupeny ženy, také eh, se dříve zotavily eh, na burzách a společnosti, kde je více žen, mají také větší obrat. Jinými slovy, ty výsledky celkové jsou o 70 až 80 lepší než u těch druhých firm, což jen dokazuje, že máme věrohodné důkazy Eh, které eh, nás vedou k závěru, že více žen ve společnosti, ve vedení společnosti představuje eh, možnost úspěchu. Dále další studie ukazuje, že investice do žen jsou investice dobré, a to jak z pohledu společnosti, to znamená firmy, tak i z pohledu celé společnosti, to znamená nás všech. Eh, ukazuje se také v této zprávě, že ženy věnují více financí například na vzdělávání svých dětí, eh, snaží se eh, podpořit akademický růst svých dětí. A kromě toho také sehrávají mimořádně důležitou úlohu při zpravování rodinných účtů úplně poslední poznámka, kterou bych tady chtěla v této souvislosti učinit. Kromě toho, co zde již zaznělo, my jsme ostatně slyšeli o těch příkladech například z Norska, ale mohla bych uvést také příklad z Francie. Francie v současné době prochází procesem stanovení 40% zastoupení eh, žen na předsed, v předsednictvech eh, jednak společností, které jsou kotovány na burza, jednak eh, státních firm. Jinými slovy, hovoří se o zavedení systému kvót. Tento systém kvót již existuje v oblasti politického života a v současné době tedy se hovoří o zavedení těchto kvót také na úrovni firmní. Na závěr bych chtěla říci, že co se týče strategie 2020, tato zpráva eh, by se měla zabývat eh, novými eh, přístupy. Je jasné, že potřebujeme také nové paradigma pro ekonomický rozvoj a toto nové paradigma bude muset vycházet z potřeby zastoupení žen na straně jedné, ale také se bude muset zabývat důsledky nové hospodářské politiky a dopadem této nové hospodářské politiky na ženy. Je jasné, že eh, žádná politika nemůže mít stejný dopad na muže a na ženy. Pochopitelně, že ten dopad bude různý. Ehm, a je to věc, kterou musí strategie 2020 vzít v úvahu. Myslím si, že teď máme dobrou příležitost eh, pokusit se změnit eh, to paradigma, které se zabývá právě otázkou zastoupení žen a úlohou žen ve členských státech, ale i globálně. Myslím si, že mezi tím se o slovo přihlásila celá řada e, zájemců. První je naše místo předsedkyně. Děkuji. V této zprávě e, je mnoho zajímavých informací. Chtěla bych poděkovat paní Edith Estrele za její příspěvek protože opravdu hovořila o celé řadě zásadních témat. A zejména to platí, a paní Estrela to právě řekla, proto, že Máme se celou řadu vysoce postavených pozic, kde tedy není dostatek žen. A neplatí to pouze pro evropskou úroveň, ale platí to stejně tak celosvětově či pro jednotlivé členské státy. Pak jsme se hovořili o nerovnoměrnosti v odměňování. Myslím si, že je to oblast, které bychom se měli zcela konkrétně věnovat v rámci našeho ročního programu. Je důležité, aby žena vydělávala též, co muž, ale v současné době musí žena pracovat až do 26. března příštího roku, aby vydělala též, co vydělá muž za stávající rok. Tedy pracuje v podstatě o jeden kvartál déle za stejné peníze. Na tom je velice dobře vidět, jak velké je to zve- znevýhodnění žen. A to na to nehledím z nějaké feministické perspektivy. Já na to hledím z jednoduché perspektivy státního občana. Chceme tedy, aby každý státní občan dostával za stejnou práci stejné peníze. A druhá věc je, dobře bylo poukázáno na to, že ženy trpí dopady této krize mnohem více než muži, takže bychom měli i ve světle této krize být proaktivní. Není možné, aby zde existovala takováto propast mezi mzdami, které mají muži a těmi, které dostávají ženy. Dále je důležité si uvědomit, že potřebujeme přesné statistiky o tom, jak vydělávají ženy a jak muži. A platí to zejména proto, protože opravdu naším cílem musí být to, aby zde došlo k vyrovnání v odměňování žen a mužů. A další důležitá věc, je to velice zásadní problém. Jde o to, že ženy většinou mají mnohem lepší vzdělání a dokonce mají i lepší diplomy, kvalitnější diplomy než muži. To přesně ukazují veškeré statistiky, které k této tematice máme k dispozici. Velice často je to tak, že ženy mají vyšší stupeň vzdělání než muži. A jak pak můžeme vysvětlit, že ženy potom vydělávají méně peněz, či mají méně kvalifikovaná pracovní místa, například místa na částečný úvazek, i když vlastně z hlediska vzdělání jsou mnohem kvalifikovanější než muži. I to je téma, kterému se musíme vědomat a kde musíme se postarat o to, aby došlo ke změnám. Tato hospodářská a finanční krize je jistým takovým testem vlastně pro celou věc a my se musíme snažit se té vě- problematice věnovat tak, abychom ty problémy odstranili jaksi v jejich základu. A proto si přeji, abychom tuto jasnou nerovnost mezi tedy stupněm dosaženého vzdělání a platovou úrovní, abychom toto téma přesně měli jasně vyjádřené v naší zprávě. A další věc, tomu bychom se měli také věnovat, je to boj proti tomu takzvanému skleněnému stropu. Existuje zde jakýsi imagin, eh, imaginární skleněný strop, který platí pro ženy. Je to vlastně taková překážka, která zabraňuje ženám postupovat eh, od určitého stupně postavení dál směrem nahoru. A to platí jak pro veřejný sektor, tak pro sektor privátní. protože to začíná již ve vzdělávání a v odborné přípravě. Zde bychom se měli postarat o to, aby v rámci celoživotního vzdělávání bylo postaráno o to, aby ženy se mohly jaksi osvobodit a opravdu, aby měly možnost eh, ve svém kariérním postupu postupovat dále směrem nahoru, tak jak si to přejí, pokud si to přejí. To je velice důležité téma. Opět je to něco, co v té zprávě trochu chybí. Řekla bych to takto. Veřejný sektor by měl jít příkladem ostatním sektorům. Například ve Francii by měly být zavedeny kvóty pro podniky, které jsou kotovány na burze, ale proč by k tomu měl přistoupit privátní sektor, když veřejný sektor zde nejde příkladem ostatním? A já to velice dobře znám. Čím vyšší pozici člověk dosáhne, tím méně žen na této pozici pracuje. A proto si myslím, že je to něco, co bychom měli zakotvit i do strategie EU 2020. Další věc, to je takové vyznání. Týká se to otázky kvót. Když Francie zavedla kvóty do politiky, tak musím říci, že jsem byla velice nedůvěřivá, protože kvóty jsou vždy jistým způsobem i takovým ochranným mechanismem pro v té době zdánlivě slabou skupinu. protože zde by měly být stejné kompetence a stejné možnosti, ale samozřejmě to je něco, k čemu došlo před deseti lety a nyní zpětně musím přiznat, že kvóty opravdu přispěly dobrým způsobem k paritě, ale to nestačí. Samozřejmě je možné tedy zůstat u té strategie kvót. Existují takové názory, které říkají, že to nevylepší kompetenci žen. Já sama znám celou řadu kompetentních žen, které se osvobodily a které dosáhly postavení, které jim přísluší. Ale musím říci, že kvóty pouze sami o sobě to nestačí a není to dobrá věc. Ale kvóty, jaké si jako, si, jako součást dobré, kvalitní politiky, pouze jeden z kamínku v mozaice, tak to si myslím, že je dobrá věc a rozhodně je to způsob, jakým můžeme dosáhnout cílem, ale opravdu není to něco, co je jaksi samospasitelné, co vyřeší problém sama o sobě. Ještě jedna věc. A je důležité, abychom opravdu všichni to pozorně sledovali. Jedná se o slučitelnost profesního a rodinného života. Je zde důležité, abychom měli výsledky v praxi, abychom opravdu dokázali sloučit rodinný a profesní život. Děkuji. A nyní pla- paní Blum. Doamna președintă, vreau să felicit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát zpravodaji za odvedenou práci. Mám pocit, že v této zprávě je mnoho velmi zajímavých prohlášení. Jsem velice ráda, že tento parlament vydal k tomuto zprávu z vlastního podnětu. Musím říci, že plně podporuji paní Estrelu i paní Šachtie. Jenom chci ještě dodat, že Rovnost příležitostí musí být důležitou součástí a správně definovanou kapitolou eh, vize roku 2020. Dopad hospodářské krize pociťují ženy velmi silně, především co se týče jejich přístupu na trh práce. A plně souhlasím s tím, že by měl jít veřejný sektor příkladem, co se týče Eh, rovnosti mužů a žen. K tomu bych chtěla říci, že v Rumunsku se předpokládá, že dojde ke snižování pracovních míst v nejbližší budoucnosti a týká se to většinou sektoru, kde povětšině pracují ženy. Eh, je to třeba školství, kde se očekává, že 15 tisíc lidí bude muset odejít z práce, 80% z nich jsou ženy. A mám pocit, že velmi podobně to vypadá i v jiných zemích, na které měla hospodářská krize obrovský dopad. Z toho důvodu se domnívám, že naše zpráva by měla upozornit členské státy i na tuto otázku. Že pakliže dochází ke snižování počtu pracovních míst ve státním nebo veřejném sektoru, tak eh, by se mělo brát v úvahu třeba to, jestli žena je samoživitelkou nebo jediným člověkem, který vydělává v dané rodině. A pak tomu by neměla být propuštěna. A instituce, které by v Rumunsku se měly stavět za rovnost mužů a žen, a agentura, která má na starosti boj s násilím v domácnostech, ty už tak nemají dostatek pracovníků. Nejenom to, že tato agentura nemá dostatek pracovníků, dokonce v podstatě byla pohlcena jinou institucí a agentura pro boj proti domácímu násilí v podstatě zmizela. Chceme-li tedy dosáhnout eh, rovnosti mezi muži a ženami, Chceme-li podporovat eh, rovné zacházení s muži a ženami, bude třeba zajistit, aby instituce, jejíž cílem má být bojovat za práva žen, mohly fungovat efektivně. A v neposlední řadě během takovéto krize je potřeba investovat. To slyšíme velmi často. Domnívám se, že by se mělo více odkazovat k zapojení žen do hospodářského života, třeba poskytováním půjček anebo systému financování, třeba v oblasti zvyšování energetické účinnosti anebo po využívání obnovitelných zdrojů energie. To jsou, myslím, projekty, které by ženy měly mít, eh, ke kterým by ženy měly mít přístup. Dají se konec konců využívat i v domácnosti. To je pro tuto chvíli všechno. A nevím přesně, kdy je termín k podávání pozměňovacích návrhů, ale zajisté do dubna budeme schopni najít i další zajímavé prvky, které by se mohly do této práce zapojit. Děkuji. Děkuji. Pani Gurmaj, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejprve dovolte, abych i já podpořila to, čemu můžeme říkat pozitivní diskriminace, to znamená všechny ty způsoby, jak zajistit, aby více žen se eh, dostávalo do vyšších funkcí. Jako žen, který pracuje eh, v výboru ústavním a petičním, bych velice ráda k tomu také něco řekla. Doufám, že EPP nás v tom podpoří. Omlouvám se za to, že jsem e, přišla pozdě, poslouchala, zúčastnila jsme totiž e, slyšení pana Pozakašho, který se má stát e, ústavním soudcem. Jsem velice vděčná sekretariátu a také té, tomuto výboru za to, že jste se ujali přípravy této zprávy. Myslím si, že je velice důležité, aby pan Romeva, který se věnuje těmto otázkám už dlouhou dobu. Je velice důležité, aby se věnoval tomu nejdůležitějšímu. Myslím si, že ta zpráva je vyrovnaná. Zabývá se řadou věcí, kterých my, my jsme vědomi, ale myslím si, že i všichni občané by měli e, mít informace o eh, různých způsobech, jak mají ženy například možnost zúčastnit se rozhodovacích procesů, e, Ehm, myslím si, že bychom eh, měli skutečně si uvědomit, že i ženy jsou eh, daleko ehm, střídnější ve svých úsudcích. Většinou počítáme do tří, než něco rozhodneme. Bylo řečeno, že eh, v důsledku finanční krize a vůbec hospodářské krize přišlo o pracovní místa 80 mužů, protože se jedná hlavně o finanční sektor, automobilní sektor a tak dále, kde pracují hlavně muži. Ale jestliže se podíváme na statistiky, pak se ukazuje, že přežily ty společnosti, v jejichž vedení stály ženy. A pak také to byly společnosti, eh, kde měly velké zastoupení ženy v představenstvu. Myslím si, že potřeba k tomu přistupovat jako k fenoménu a e, ukazuje to, že e, musíme skutečně udělat něco s těmi rozdíly mezi mzdou mužů a žen. V roce 2007 byl Mezinárodní rok rovnosti mezi žen, ženami a muži a já bych, vás ráda, já bych vám ráda připomněla, že zpráva, která při té vyšla, e, hovořila o tom, že bude potřebovat 70 let než se nám podaří překonat tento rozdíl mezi um, mzdou mužů a žen. My jsme si jistí, že je potřeba tento proces eh, urychlit. Teď v roce 2010 je skutečně smutné, že žena musí pracovat o 60 dní déle než muž, aby získala stejný plat. Eh, možná, že ten rozdíl by byl ještě o 8% vyšší, kdybychom k tomu eh, připočítali Ehm, eh, tu práci, kterou odezdává žena bez v souvislosti s dětmi. Eh, neziskové organizace a občanská společnost by měla být daleko více zaangažována ve všech těchto věcech, než tomu bylo dosud. Dále bychom eh, také neměli ignorovat statistiku Eurostatu, která je rozdělena podle toho, jestli se jedná o muže nebo o ženy. Myslím si, že je vždy potřeba eh, mít dostatečný politický dostatečně podporuje politický úmysl. Já sama si myslím, že bychom měli tuto zprávu potvrdit, podpořit a chtěla bych pogratulovat panu zpravodaji paní Gurma. Děkuji. Další řečník je paní Lulingová. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Trošku mě překvapuje, do jisté míry negativní tón, tón toho e, návrhu zprávy. I já mám několik všeobecných připomínek. Myslím si, že některá, e, některé ty formulace nejsou velice dobré. Jestliže se podíváme na bod odůvodnění C, tak tam mě překvapilo, když jsem četla, že ekonomik banka, že přední ekonomie upozorňuje na to, že snížená úvěrová schopnost bank, která recesi spustila, byla téměř doslova katastrofou způsobenou muži. Pochopitelně, že musí být eh, ve finančním sektoru zaměstnány také eh, nějaké ženy. Přece nemůžeme konstatovat něco takto jednoznačně. Můžeme říci, že eh, pro celý sektor bylo špatné chovat se tak, jak se choval, ale nemůžeme přece říci, že to je eh, jen vina eh, mužů. Pak se tady někde hovoří o opatřeních, která byla zdržena. Nevím, jestli se to týká také mé země, Lucemburku. Nevím, zkrátka některé ty formulace si myslím, že nemají dostatečné ospravedlnění. Uh, Dále potom otázka změny, která se zabývá násilím proti ženám. Tady se eh, hovoří zase o tom, že jako jeden z výsledků eh, krize bylo to, že ženy eh, se musely přestěhovat. Myslím si, že i zde musíme být, byli vyloučeni. Myslím si, že tady musíme být velice opatrní, protože to jsou věci, to jsou formulace, které potřebují mít dostatečné ospravedlnění. Co se týče zastoupení žen ve veřejném sektoru, já nevím, alespoň v Lucemburku, eh, ženám, které pracují ve veřejném sektoru, se daří daleko lépe než ženám v sektoru soukromém. Proč se tady říkám, že ženy budou vždy trpět daleko více i v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a tak dále. Některé eh, země pochopitelně nebo mít jinou možnost, než snížit eh, počet pracovních míst, ale nemyslím si, že můžeme tvrdit, že ženy tím budou trpět eh, disproporčně ve veřejném sektoru, alespoň v Lucemburku, k žádné diskriminaci žen ve veřejném sektoru nedochází, ať už se to týká výše platu nebo přístupu na pracovní trh. Možná, že jsou eh, trošku, dochází k diskriminaci v oblasti školství, ale tam je to obráceně, tam je příliš mnoho žen. A ženy jsou stejně placeny jako muži. Možná, že bychom eh, eh, možná měli zahájit nějakou pozitivní diskriminaci, tak abychom získali více učitelů, abychom neměli pouze učitelky na školách. Také by bylo dobré, kdybychom měli více soudců, protože v Lucemburku většina eh, lidí pracujících u soudu jsou ženy, soudkyně. Ti, kteří studují právo, tak většinou eh, ty ženy, které mají vysudované právo, eh, se chtějí stát eh, soudkyněmi, protože mají lepší postavení a mohou se více věnovat rodinnému životu. Takže já nevím, myslím si, že bychom měli být skutečně opatrní. To se týká také migrujících pracujících U nás máme také eh, migranty, kteří se těší úplně stejným sociálním a ekonomickým výhodám, mají přístup ke zdravotnictví jako každý jiný, tak proč bychom tady měli tvrdit to, co tady tvrdíme? Možná, že nelegální e, imigranti o těchto platí, ale jinak e, ti, kteří jsou legálními imigranty, tak ti mají stejné stejná práva jako všichni ostatní. Já bych tady mohla uvést další příklady, mohla bych E, upozornit i na další věci, ale to není důležité. Důležité je, abychom si uvědomili, že musíme velice opatrně přistupovat eh, k formulacím v této zprávě a nesmíme zkrátka všechny věci generalizovat a docházet k nějakým zásadním tvrzením, která nemusí být podložena protože si myslím, že zkrátka v celé řadě členských zemí to, co se tady tvrdí, se neděje. Podívejme se například na článek nebo na um, odstavec 20. Tady se hovoří o 2,8 milionech zelených eh, pracovních příležitostí. Co to znamená? Pokud bych ještě mohla něco říci k tomu rozdílu v platech a mzdách, existuje určitý rozdíl, ale neplatí to se určitě o všech zemích. Je to průměr, eh, to, je, to vyplývá z toho dokumentu, který předložila Eh, komise při příležitosti Mezinárodního dne žen. Eh, trošku se to jaksi eh, předvádí tím, že tady máme název tohoto dokumentu Charta žen Kromě toho máme také směrnici o e, rovných e, mzdách. E, a já si kladu otázku, jak jakou, jaké nástroje má v současné době komise pro to, aby svou práci mohla dělat dobře, aby skutečně se eh, mohla postarat o to, aby ta směrnice, ta původní směrnice, byla aplikována tak, jak má být. V Lucemburku ženy pracující ve veřejném sektoru Ehm, získali miliony lucemburských franků, protože často se obraceli na soud a eh, ty procesy vyhrávali. Museli být pochopitelně dostatečně odvážné na to, aby to udělali, ale měli k dispozici zkrátka tuto směrnici, která jim umožňovala se bránit právě proti tomu, že existoval rozdíl mezi platy mužů a žen ale existují přece i takové sektory, kde dominují ženy a hovoříme tady tedy o pouze o průměrném rozdílu mezi platy mužů a žen. Ehm, co se týče odborů, ty, provádějí eh, kolektivní vyjednávání a odbory by měly eh, se také pokusit eh, v rámci tohoto vyjednávání nějakým způsobem vyřešit tento rozdíl mezi platy mužů a žen. Čili mě by skutečně zajímalo, co konkrétně chce komise udělat, jakým způsobem chce překonat tento rozdíl v platech mezi ženami a muži do roku 2014. Někdo řekl, že HDP by se mělo zvýšit o 30 To si myslím, že zachází trošku příliš daleko. Eh, co se eh, týče, pak bychom eh, neměli s růstem evropského hospodářství žádné problémy, ale zase tak snadné to asi není. Takže myslím, že by stálo v rámci této zprávy za to, se podívat na to, čemu se začalo říkat charta žen, což je to, co vydala komise, spíš než abychom eh, tady citovali určité věci, které zkrátka spousta lidí nemůže brát vážně. Děkuji paní Lulingová. A teď eh, dám slovo zástupcům Evropské komise, eh, jestli oni by se chtěli k této věci vyjádřit. No, Nikdo eh, asi nemá eh, zájem, takže dám slovo pan zpravodaj. Děkuji, je to první výměna názorů a právě proto budu mít možnost prostřednictvím pozměňujících návrhů to napravit, tedy ten dokument pozměnit a opravit a budeme možnost tam také, mít možnost tam také přidat nové prvky, které text zatím neobsahuje. Já bych krátce reagoval tak nějak souhrně na to, co zde zaznělo v, sou, v, roz, v rozpravě. Chtěl bych se vrátit k několika věcem, které jsem nesmínil na úvod, ale jsou přesto velice důležité. Jedna věc to je ta charta žen, o které se zde hovořilo, a pak si také reagovat na to, co řekla paní Lulingová. Když hovoříme o zásilí páchaném na ženám, které je genderově podmíněné, tak je důležité, abychom si uvědomili, že zde máme výrazný nárůst takovýchto incidentů, zejména během krizových období. Může to mít přímý vztah, jistou přímou souvislost se ztrátou zaměstnání, se ztrátou sociálního postavení, sociální jistoty. To pravděpodobně může fungovat jako jakýsi spouštěč násilí páchaného na ženách. Takže muž je tím způsobem frustrovaný a vlastně si ty frustrace vybíjí na ženách. A to je také určitá součást krize, na kterou bychom neměli zapomínat a měli bychom to zmínit ve zprávě, protože i to je jeden z důsledků špatné politiky, které jsme prováděli v minulosti. Také je důležité zmínit problém migrace žen a problém dopadů důsledků krize tedy na ženy, které jsou jediným živitelem rodiny. Jsou to tedy ty situace, kdy ženy ztratí práci nebo se dostanou do složitých pracovně správních podmínek. Ve zprávě to zmíněno není, ale já bych to rád zmínil. Co se týče reakcí, které se zazněly, samozřejmě v první řadě chci říci, že souhlasím s tím, že je důležité podtrhnout důležitost těch příkladů, které se týkají veřejného sektoru. To je zásadní věc. Například, když se podíváme na privátní sektor, který dělá celou řadu chyb, tak právě z, této, z tohoto pohledu je důležité si uvědomit, že veřejný sektor by opravdu měl jít příkladem. Veřejné rozpočty, daňová politika, toto vše má své dopady a často je to v rozporu s celkovými politickými cílemi, které jsme si vytkli, například s tím cílem podpory rovnosti mužů a žen. Pak je důležité také zohlednit tu problematiku kompenzací, které společnost neposkytuje. A pak ta celá problematika těch stimulů, těch nástrojů, které by ulehčily zapojení žen do rozhodovacích a politických procesů. Zejména nyní, protože je to velice citlivá doba. A já chci opravdu říci, že je důležité tyto prvky tam mít ne jakožto jediný element, ale jakožto součást celé řady elementů, které vedou k tomu, že budeme transformovat naše instituce a naše politické procesy. Je opravdu důležité podpořit zapojení žen do politického života a do rozhodovacích procesů. Je důležité mít konkrétní nástroje, konkrétní prvky, tak, abychom dokázali toto posílit. A co se týče sladění rodinného a pracovního života, které bych spíše nazval sladění osobního a pracovního života, tak, abychom se mohli my všichni osobně dále rozvíjet, nez, nezávisle na tom, zda jsme muži či ženami. A taková poslední úvaha, vyplývá to z toho, co nadnesla paní kolegyně Lulingová. Chci zcela upřímně říci, že ta všechna čísla, všechny úvody, které mám, jsem převzal z oficiálních zdrojů. Jsou to výsledky veřejných dokumentů, oficiálních zpráv a studií. Jsou velice dobře známé, všichni je znají. Například to, co se týče oblasti opatření a nástrojů pro podporování zelené ekonomiky. To jsou evropské údaje, které tam uvádím. Například ten článek 20, o kterém hovořila paní Lulingová. V žádném z těchto případů se nic nepozměňoval. To jsou jasná konkrétní čísla, která byla zveřejněna. Když tedy hovoříme o důvěryhodnosti, tak musím říct, že to nelze spochybňovat, protože já si opravdu trvám na to, že to jsou oficiální, opodstatněné údaje. A další věc. Pokud zde hovoříme o právech, a paní Lulingová eh, o tom také hovořila, o právech a povinnostech žen, tak je důležité, abychom si uvědomili, že členské státy Evropské unie to je 27 různých zemí, ne pouze Lucembursko. A v těchto různých členských zemích jsou odlišné situace. Někde je to podobné jako v Lucembursku, ale v jiných zemích je ta situace naprosto odlišná. Tedy je třeba si uvědomit, že je zde 27 členských zemích a v každé členské zemi můžeme mít velice odlišnou situaci. Můžeme tam mít různá lokální specifika. Ale i přesto bychom měli mít před očima jakousi globální vizi Evropy, protože jinak by se nám nepodařilo napravit strukturální problémy, které v těchto zemích existují. My zde máme dokument, který je pouze východiskem a já budu velice rád věnovat vašim podnětům a nápadům, rád si je prostuduji a rád je zapracuji do svého textu, tak aby ten text nebyl pouze důvěryhodný, ale také užitečný, protože to je cílem naší zprávy. Děkuji. Děkuji panu Romevovi a také všem kolegům a kolegyním, kteří se zapojili do naší velice zajímavé diskuze. V diskuzi budeme pokračovat. Pozměňovací návrhy můžete přikládat do 23.3. do 12 hodin a hlasovat budeme 3. až 4. dubna a do pléna se to dostane v květnu. Děkuji a dostáváme se k dalšímu pořadu, eh, k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod číslo 7. Hodnocení výsledku plánů pro dosažení rovného postavení žen a mužů pro období 2006 až 2010 a následná opatření. To je pravděpodobně zcela nejdůležitější téma, protože zde se jedná o budoucnost a o to, čeho chceme dosáhnout v budoucnosti. Naší zpravodajka je paní Ilda Figueiredo z frakce GUE NGL. v říjnu na sezení koordinátorů jsme se již shodli na tom, že je důležité tuto zprávu vypracovat a tehdy jsme tedy touto zprávou pověřili paní Figueiredo. Já bych tedy nyní poprosila paní Figueiredo, aby nás informovala o této zprávě a potom budeme o návrhu zprávy paní Figueiredo diskutovat. Tedy prosím, předávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva, jak již bylo řečeno, se vypracovává v důsledku našeho rozhodnutí. Jde tedy o to, abychom představili jistý souhn návrhů, které by potom mohla zohlednit Evropská komise v rámci toho, kdy bude tedy vypracovávat svou novou strategii rovnosti mužů a žen. Diskuze, které jsme zde již měli, byly to diskuze s paní komisařskou Redingovou tak v rámci těchto diskuzí jsme dostali od paní komisařky informaci, že ona je ochotná nás vyslechnout, je ochotná zohlednit postoje našeho výboru. A rovněž je to tedy schopná zohlednit v rámci návrhu Evropské komise, který bude předložen v září, což je dobrá věc, protože máme více času. Původně totiž to mělo být předloženo v červnu či v červenci. A to nám tedy to nás tedy trochu zaskočilo, protože jsme se dělali obavy, zda vůbec budeme schopni přispět do té nové strategie. A chci říci, že minulý týden v rámci naší snídaně se paní komisařka zavázala, že s námi povede dialog o tomto tématu. Půjde tedy o společnou práci, tak aby se nám podařilo dosáhnout pokroku v této oblasti. Jde nám o to, aby nezůstalo pouze od, u toho, že tedy budeme proklamovat jisté záměry, které se budou týkat té charty. Teď je důležité o to, abychom se vydali praxi, opravdu to celé konkretizovali v rámci té nové evropské strategie pro rovnost. Proto tedy chci říci, že přesně toto bylo mým cílem, protože když se podíváme na tu strategii pro rovnost 2006 až 2010, tak zjišťujeme, že tedy některé aspekty byly zohledněny, ale ne všude došlo k pokroku. Ten pokrok byl velice malý. A dokonce v několika oblastech došlo ke zhoršení situace. Takže já si myslím, že nyní je důležité, abychom se podívali na to, co můžeme uskutečnit proto, aby ten proces opravdu poskočil, aby zde došlo k důležitému skoku. A já si myslím, že takový ten velký krok by se měl uskutečnit také v politické oblasti. Chci tím říct si toto. Máme zde cestovní plán, cestovní mapu, kdy jsme vyjádřili naš záměry. Ale bylo by dobré, abychom měli něco, co by bylo více závažné. Proto ve zprávě mám jakési dvě části, mám tam jednak eh, celou řadu našich návrhů a pak tam mám ty cíle, které bychom měli dosáhnout. Jak víte, zatím jsme trochu omezení v rámci té písemné prezentace této zprávy. Já bych chtěla ještě poděkovat sekretariátu za podporu, které se mi dostalo. Já bych bývala ráda napsala více k tomuto tématu, ale zatím jsme v první fázi, takové té přípravné fázi. Nyní jde tedy půjde o to předkládat pozměňovací návrhy a tak dále. Ale co se týče toho institucionálního plánu, jaké jsou hlavní návrhy, které zde mám? Za prvé, abychom měli agendu pro celou akci a abychom se měli politický závazek. Chci zdůraznit důležitost toho, aby Rada také schválila nový návrh Evropské komise, aby to tedy nebyl pouze návrh Evropské komise, ale i Rady. Proč? Máme strategii EU 2020. Toto je návrh komise, ale Rada ho schválila, ale co se týče té ženské problematiky, tak tam se to ještě nikdy nepodařilo. Ale jak chci říct, já chci, aby jsme dosáhli určitého skoku v tomto procesu, tak aby i vlády členských států se opravdu jasně k něčemu zavázali. To si myslím, že by byl velice důležitý krok. A samozřejmě třetím partnerem je Evropský parlament. Ten musí taky být jistým garantem toho nového impulzu politiky rovnoprávnosti. A další věc je, aby toto vše bylo politicky sledováno abychom měli opravdu každý den určité, každý rok akci, která by jasně sledovala tento proces. Může to být například akce v rámci evropských institucí. Mohli bychom eh, například svolat jisté trojstrané zasedání mezi radou, komisí a parlamentem, která by se věnovala pokroku ve strategii pro rovnosti pohlaví v Evropské utigy. Je jedno, kdyby to bylo, mohlo by to být například koncem roku či začátkem roku, ale je důležité, aby takovéto setkání se konal opravdu každý rok. Tak, aby opravdu, opravdu všechny instituce pocítili odpovědnost za to splnit své závazky. A další věc, chtěla bych, aby tyto všechny otázky byly mnohem více zviditelněné. A toto zviditelnění k tomu můžeme postoupit prostřednictvím ženských organizací či odborářských organizací v členských státech. Mohou se tomu věnovat samozřejmě i poslanci v národních parlamentech a samozřejmě i zaměstnanci evropských institucí. Já si myslím, že pokud by se nám toto podařilo, tak bychom opravdu mnohem více poukázali na důležitost této práce. Dobře, víme, že podobná věc zde existovala v rámci Lisabonské strategie každoročně, ale ženské otázky si nikdy nezasloužily tak velkou pozornost. A já si myslím, že bychom opravdu měli dosáhnout jednoznačného pokroku. A z tohoto ohledu je důležité, abychom využili mechanismů, které již existují v oblastech jiných politik. Abychom toto přenesli vlastně na oblast politiky rovnoprávnosti mužů a žen. Samozřejmě existuje Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů, který začne fungovat v červnu, to je jistě důležitá věc, ale zároveň je důležité, abychom opravdu neustále se věnovali tomu, jakým způsobem bude institut věnovat, abychom to sledovali, zda bude mít dostatečně finančních prostředků. To je důležitá věc, protože ženská politika potřebuje dostatek financí. A v poslední době dostatek financí neměla. To nejenom z hlediska evropského, ale i z hlediska národního. A takže toto podfinancování, to je něco, co by se mělo změnit dnešní době je vyvíjen nátlak na to, a je to dobrá věc, aby politiky, které se rozhodnou, které budou existovat na evropské úrovni, aby tyto politiky vždy byly doprovázeny analýzou sociálních dopadů. A já bych chtěla, aby zde byla i analýza dopadu na politiku rovnoprávnosti. Aby se tedy vždy zohlednilo, jaký dopad to bude mít zejména na ženy. Pokud by taková ta analýza dopadu existovala, tak bychom měli neustálý tlak na to, aby vlastně problematika rovnoprávnosti se opravdu stala každodenní součástí veškerých politik. A to nejenom na úrovni evropské, ale i národní, regionální a lokální. Proto si přeju, přeji, aby existovaly mechanismy, které by koordinovaly veškerou práci, veškeré činnosti, které se budou odvíjet v oblasti politiky rovnoprávnosti žen a mužů. Takže já si opravdu myslím, že ta koordinace by byla zásadní, protože zatím to nefunguje. Vidíme, že v praxi dochází k tomu, že ty různé nástroje, které v této oblasti jsou, jsou jaksi v rozporu a není to dobře sladěno. A dále chci říci, a to je něco, co se týče hospodářské oblasti, kolega Romeva již to zmínil, v hospodářské a finanční oblasti také v oblasti rozpočtové sociální bychom se měli snažit o to, aby ten přístup, o který se snažíme, se realitou. Protože teoreticky s takovými věcmi všichni souhlasí, ale potom to zůstává všechno na papíře. A v praxi v podstatě se neděje nic. Nechci to příliš generalizovat, ale opravdu většinou tomu tak je. A dále si myslím, že je důležité rozšiřovat příklady dobré praxe. A zde by mohla komise zastávat úhlavní roli na tomto poli. Zde tedy o to, aby se tedy aby existovalo dostatek informací o osvědčených praktikách, postupech, které tady již existují v některých členských státech. A pak je zde důležitý ten dvojitý přístup, aby jsme měli strategii, která jednak dovolí se věnovat rovnosti mezi muži a ženami a na druhou straně, která dovolí věnovat se specifickým nástrojům, to se týká legislativy, rozpočtů, kontroly, tak abychom zajistili realizaci všech těch opatření. Protože je velkým problémem politiky rovnoprávnosti je to, že je zde nedostatek kontroly. A to je něco, co se také týká ve velké míře členských států. Já si nemyslím, že by zde měly být sankce pro členské státy. To ne, já chci, aby si všichni byli ve větší míře vědomi své odpovědnosti. Tak, aby například každý rok členské státy museli přesně říkat, co vše tedy provádí a pak, aby zde byly jakési metody, které budou opravdu podněcovat všechny ostatní, aby přebírali ty osvědčené postupy. A tímto způsobem by se nám podařilo dosáhnout našich cílů mnohem rychleji. Já si tedy myslím, že je možné toho všeho dosáhnout, aniž bychom museli přistupovat k sankcím, protože já opravdu nejsem pro sankce. A myslím si, že i zde v parlamentu bychom se mnohem mě, více měli věnovat různým delegacím a výborům. Protože měli bychom opravdu se podívat na to, jak to vypadá zde v parlamentu, ve výborech a v delegacích. Zda bychom v rámci práce výboru a delegací mohli věnovat otázce rovnosti ještě více pozornosti. Protože je jasné, že i sám parlament se musí v této oblasti mnohem více snažit. Měli bychom se snažit, aby i naši kolegové, poslanci se více tomuto tématu vědomali. Takže to je ta oblast institucionální, jak jsem říkala, že je to ta první část té zprávy. A nyní se budu vědomat těm cílům. Je jasné, že byla odvedena dobrá práce, švédské předsednictví jistě odvedlo velice zajímavou práci, jednalo se o analýzu pekinské mm, platformy, tedy té platformy Peking Plus 15. A zde nyní je důležité, abychom v této práci pokračovali. Abychom tedy měli ta referenční kritéria, abychom měli cíle. A já si myslím, že Evropská komise v současné době již má dobrý základ a myslím si, že je možné pokročit. A my bychom měli se snažit o to, aby ten základ byl ještě vylepšen. Je jasné, že není možné, abychom měli ženskou emancipaci bez toho, aniž by se ženy emancipovaly hospodářsky. Protože toto je boj proti chudobě. Chudoba má ženskou tvář, to je jasná věc. A je důležité bojovat samozřejmě i proti špatně pracené a nejisté práci. A proto je důležité, abychom podporovali politiky v oblasti ekonomické a sociální právě v současné době. Protože nyní dochází k tomu, že jsou učiněna rozhodnutí, která zhoršují situaci žen, které zhoršují jejich ekonomické a sociální potíže. A tímto způsobem zabraňují vlastně tomu, abychom realizovali naše cíle v oblasti rovnosti mužů a žen. Samozřejmě jsou to smělé cíle, ale Myslím si, že je možné mít v praxi politiky, které povedou k tomu, že bude k dispozici více pracovních míst, zejména pro ženy, a nejenom v sociálních oblastech. Nesmíme zapomínat na výrobní sektor, na veřejné služby, které musí být kvalitní. Takže musíme řešit problémy žen v různých oblastech a zároveň bojovat proti chudobě. Co se týče té nerovnosti v odměňování žen a mužů, tak tam mám jisté návrhy, které by měly být zohledněny. Vím, že došlo k řadě dobrých eh, kroků, ale sama komise a členské státy si v určitých svých politikách eh, odporují. Samozřejmě máme zde jisté plány pro rovnost v podnicích, to je dobrá věc, ale určité programy se již dále nerozvíjejí, byly ukončeny. Takže si myslím, že to je něco, kde bychom měli postoupit i dále a měli bychom se tomu věnovat. Měli bychom si opravdu uvědomit, co pozitivního již bylo uskutečněno a k čemu bychom se možná mohli vrátit. K jakým pozitivním opatřením, které se již neuplatňují, bychom se mohli navrátit a znovu je oživit. Důležité jsou tedy politiky, které se věnují kontrole pracovních míst a zviditelňování této problematiky, to je důležitá věc. V mé vlastní zemi, když hovořím se ženami, tak neustále slyš, slýchám kritiku žen, že totiž ženy například znevýhodňují zaměstnankyně kvůli tomu, že musí být doma s dětmi nebo že jsou těhotné a tímto způsobem ženy dostávají ještě menší mzdu, než by mohly dostávat. Protože ženy nedostávají prémie, které dostávají muži, protože například chybí v práci a tímto způsobem se jim reálně snižuje jejich mzda. Toto je něco, co je naprosto nepřijatelné, co nesmíme akceptovat. Musíme opravdu vyvíjet nátlak na to, aby členské státy se postarali o to, aby k takovýmto věcem v budoucnu docházet nemohlo. A samozřejmě je vždy důležité opravdu vycházet z toho, jak to vypadá v praxi. A podporuji znovu to, co zde již padlo, že je důležité, abychom se věnovali zejména tomu, aby zákony, které již máme, byly uplatňovány. Nechci tím říci, že bychom nemohli mít lepší legislativu, to jistě ano, ale měli bychom se soustředit nyní zejména na to, aby stávající legislativa byla dodržována a uplatňována. Bylo by dobré zmínit některé zprávy, které již parlamentu byly schváleny například v tomto roce a některá usnesení. Týká se to například usnesení o zamezení obchodu, obchodování s lidmi či usnesení o rovnosti postavení žen a mužů v Evropské unii. Také to usnesení o konferenci OSN. To je také důležitá věc. Zde je zejména třeba sdělit komisi, jasněji ukázat, že toto jsou naše příspěvky do nové strategie pro rovnost mezi ženami a muži. Takže myslím si, že jsem tady jasně nastínila své návrhy a nyní jde o to, abychom společně se této zprávě věnovali pracovali nad ní. Určité věci jsem již prohovořila s kolegy z ostatních frakcí. Děkuji, děkuji, <clears throat> děkuji za tuto velice podrobnou eh, zprávu o této zprávě. Teď paní Gamaj dostane slovo jako první diskutující. Děkuji, děkuji. Eh, paní předsedkyně, nejprve bych eh, chtěla poděkovat eh, za tuto velice profesionální práci a také za ochotu věnovat se této otázce. Jsem velice ráda, že před nějakou dobou na veřejném slyšení jsme měli možnost eh, hovořit o této věci s odborníky a se zástupci občanské společnosti a myslím si, že to všechno nám dává daleko lepší možnost eh, vypracovat tuto zprávu z pohledu celé společnosti. V tomto návrhu se hovoří o dvou věcech, které já bych ráda potrhla. Za prvé v bodě 6 hovoříme o dopadu sociálního hodnocení. Myslím si, že se nemusíme bát výrazu mainstreaming. Myslím si, že všichni to používají. Za druhém, si myslím, že bychom eh, měli eh, zdůraznit eh, také to, že nemáme dostatečné množství statistických ukazatelů. Ukazatele jsou naprosto, ukazatele jsou naprosto zásadní pro další vývoj politiky rovnosti a rovnoprávnosti je potřeba eh, vytvářet metody, stanovit si cíle, eh, provádět programy a pochopitelně je také potřeba měřit dopad všeho tohoto a pak se vrátit na začátek a eh, začít s novou přípravou. To jsou věci, které se pohybují v určitých cyklech a to je také věc, kterou je potřeba mít na paměti. Ten návrh textu by měl eh, se více věnovat otázce závazné legislativy a závazných zdrojů. Myslím si, že Evropa by měla mít k dispozici více závazné předpisy a také závazně upravené eh, zdroje, finanční zdroje k které jsou potom závazným způsobem věnovány na určité oblasti. To se týká například násilí proti e, ženám. Tady si myslím, že nutně potřebujeme novou směrnici k této otázce. Dále v tomto návrhu některé věci chybí podle mého názoru. Možná, že se některé věci skrývají mezi řádkami. Myslím si, že jakákoliv strategie, jejímž cílem je e, dosáhnout rovnosti, se musí e, zabývat otázkou krizí. Je potřeba se e, zamyslet nad skutečnou situací žen v oblasti zaměstnanosti, je potřeba také se podívat na otázku různých omezení, která jsou vysvětlována omezeními vypěvajícími z rozpočtu. Dále musíme E, také e, mít na paměti tomu, to, e, to, čemu říkáme strategie exitu a to, jaký, jaký, jaká tato strategie, jaký taky tato strategie bude mít dopad. Dále je potřeba, abychom hovořili také o té strategie 2020, která je v podstatě svým způsobem slabší ve své formulaci, než byla strategie Lisabonská, alespoň co se týče otázek programu, které se zabývají rovností mezi muži a ženami. Já doufám, že eh, jsme se poučili eh, z Lisabonské strategie. Nemůžeme mít 120 cílů, buďme specifičtější, mějme méně těchto eh, cílů a uvědomme si, že se toto všechno týká více než 50 obyvatelstva. Až bude mít nový materiál, myslím si, Eh, když se podíváme ten první program 2001 až 2004, tam jsme měli různé strategie, potom mezi 2004 a 2010 jsme měli šest eh, bodů, které se zabývaly hlavně postavením žen v rozvojových zemích a já si myslím, že komise by se teď eh, měla více obracet na nás, protože my jsme zvolené poslankyně a myslím si, že je potřeba v této oblasti, abychom spolupracovali s nejrůznějšími lobby, ženy, ženskými lobby, nezávislými organizacemi, protože jestliže jsme tedy hlasem evropských občanů a respektive občanek, tak si myslím, že potřebujeme mít silnou strategii. Souhlasím také s paní Lulingovou v tom smyslu, že ten dokument, který byl připraven eh, v New Yorku, tam jsme vůbec neměli možnost se k tomu vyjádřit, takže já bych se velice ráda obrátila na vás, na všechny. Myslím si, že je skutečně důležité, aby komisařka Redingová nás poslouchala více, protože potřebujeme mít silnou spolupráci a potřebujeme mít skutečně velice dobře zastoupené ženy také v komisi. Děkuji. Děkuji, paní Gomaj. Teď paní Cornelisen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nejprve chtěla poděkovat paní Figuerdo za to, že eh, navrhla tuto zprávu. Myslím si, že je velice eh, důležité, abychom měli velice komplexní seznam toho, čeho chceme dosáhnout, tak aby se nám podařilo to potom převést ve skutečnost. Eh, už se nám podařilo dosáhnout určitých výsledků se zprávou Tarabela, o které jsme hlasovali eh, na plenárním zasedání eh, v lednu a tam se ukázalo, že skutečně máme poměrně velkou většinu, z čehož můžeme vycházet a doufám, že i u tohoto plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů můžeme počítat s něčím podobným. Jak hovořila ostatně o této věci paní Redningová, pochopitelně Ehm, otázka charty. To si myslím, že eh, je jedna věc. Druhá věc je to, že si musíme uvědomit, že tento plán pro dosažení rovného postavení eh, je náš dokument a paní Redingová potom na tom bude dále pracovat ve svém výboru a eh, komisi. Vím, že paní Bogora také řekla, že pracuje s určitým omezeným počtem různých dokumentů. My teď můžeme tedy jí pomoci vypracovat další. Já eh, Hovoří se tady poměrně dobře o tom rozdílu mezi eh, platy mužů a žen. Eh, a to je ten rozdíl v po množství poskytované péče, eh, protože tam je to úplně obráceně, než je tomu toho rozdílu platového. Ehm, myslím si, že je skutečně velice důležité, abychom nějakým způsobem vyřešili eh, tento rozdíl v množství poskytované péče ze strany mužů a žen, protože jinak se nám nepodaří dosáhnout toho, čeho bychom chtěli dosáhnout, a to je aktivnější role žen na trhu práce. A navíc nám jde také o možnost vyrovnání potřeb rodinného života a profesního života. Chybí tady několik věcí v tomto textu. E, ta jedna se týká žen imigrantek a také menšin, žen z menšin. Je potřeba si uvědomit, že tyto ženy jsou většinou více vystavené riziku, násilí, mají většinou také nižší e, právní statut ve svých společnostech, čili o této skupině bychom měli se určitě hovořit. Dále potom tady chybí zmínka o lesbických ženách a o transexuálech Ehm, myslím si, že eh, to jsou lidé, kteří jsou často kategorizováni eh, jako lidé, kteří patří do kategorie LGBT, neboli orientation, which it has nothing to do with. Um, a tady si myslím, že to je tedy otázka kategorizace. Já jsem zatím eh, neslyšela nic o tom, že by se hovořilo o těchto Eh, lidech, eh, kterým můžeme snad říkat transexuálové. Já tedy se velice těším na spolupráci s paní Figuerdo a také s ostatními stínovými eh, zpravodajkami. Myslím si, že je potřeba trošičku přiostřit ten text a zdůraznit věci, které by měly být řečeny ostřeji. Eh, a kromě toho je potřeba, abychom vypracovali i ten skutečně komplexní seznam cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout. Děkuji Děkuji mnohokrát a není paní Luling. Paní předsedkyně, já se domnívám, že náš výbor by se měl zamýšlet nad tím, jakou zprávu tady předkládá. Máme tady návrh eh, zprávy, který, která se týká hospodářské krize a teď tady máme zprávu od paní Figurejdy, která se týká té takzvané cestovní mapy. A nyní hodnocení výsledku plánu a tak dále. A v podstatě ve všech těch zprávách jenom opakujeme pořád to samé. Já mám pocit, že se tím tak trochu zesměšňujeme. tomto návrhu zprávy jsem našla doslova obsaný odstavec z toho, co jsme napsali ve zprávě jiné. A najdeme tam také spoustu podobných pasáží uh, s eh, Tarabilovou zprávou a se zprávou pana Romově Ruedy. Takže si myslím, že bychom se opravdu měli zamyslet nad tím, jak tady pracujeme. Prostě nemůžeme pořád opakovat to, co už jsme jednou řekli. No já konec konců ale taky sama říkám to tež poslední 20 let. Ale v těchto zprávách bychom se asi měli soustředit na eh, naše hlavní priority a nejenom pořád přemíla dohromady stejná obecňující prohlášení a žalospěvy. Já si myslím, že to prostě není dobrou známkou naší práce. Všechny ty zprávy se překrývají a tady přijímáme třetí zprávu, která zase říká úplně to samé, co ty ostatní a co ty předtím. Takže myslím, že se tímto k ničemu nepřispívá a že to nepřináší nic než ty dvě zprávy, které už jsme zmínili. A myslím si, že zpravodajce, který se bere sám vážně, by k tomu takto neměl přistupovat. Děkuji paní Luling za váš názor a možná bychom se mohli vrátit zpátky k rozpravě. Ano, někdy se prostě věci opakují, protože se opakovat musí. Než to vede k rozhodnutí, které jste chtěli. Měli bychom ale pokračovat s naší rozpravou. Ve zprávě máme návrhy toho, jak se dá dosáhnout pozitivních výsledků. Máme také, je potřeba stanovit harmonogram, ale ještě předtím, než se pustíme do této části rozpravy, tak se ptám, jestli je tady někdo z komise, kdo by se chtěl vyjádřit. Pakliže ne, tak eh, dáme slovo paní Figueiredo, aby zhrnula rozpravu. Obrigada, senhora presidente, obrigada. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich připomínky. Mám jenom dvě připomínky na závěr. Pochopitelně tento výbor pakliže má dělat svou práci správně, tak musí ukazovat na to, že v Evropě existují problémy, které už tady máme 20 let a které zatím nikdo nevyřešil. A musí, pokud je to potřeba, na to poukazovat opakovaně. Pokud předložíme řešení, a nikdo s tím nic neudělá a problém přetrvává, no tak ten návrh musíme předložit znova. Nemůže to být tak, že jenom řekneme, že už to máme plné zuby a že už to znova navrhovat nebudeme. Prostě je potřeba eh, být na ty dveře, dokud je někdo neotevře. A já vím, že to jsou věci, které jsme opakovali mnohokrát, ale jak říkám, pokud se prostě rozhodneme, že už o tom dále mluvit nebudeme, tak se s ním nic nestane. Mým záměrem je tedy tyto věci opakovat i nadále a myslím si, že většina kolegů a kolegyň se mnou v tomto souhlasit bude. Myslím si, že bychom měli bránit práva žen do chvíle, dokud nebudou opravdu zakotveny jak v legislativě, tak v praxi. Ať to trvá jakoliv dlouho. 20, 30, 50 let, to nevadí. To je jedno. v každém případě budeme opakovat